Please can may I pray you to sit to take Mohu vás požádat, abyste se posadili. Je nám potěšením, že mezi nás přišel komisař pan Ginter Ettinger. Děkuji vám za přítomnost v našem výboru na této zvláštní schůzi výboru. A Eh, v tomto na této schůzi eh, budeme hovořit ještě o dalších věcech týkajících se této eh, vaší agendy. Máme zhruba tři velmi stručné záležitosti. V první řadě bych se vás ráda zeptala, zda máte nějaké připomínky k návrhu pořadu jednání. Pokud ne, považujeme ho pro pořad jednání za schválený. K bodu dvě máme téma tlumočení a chci říci, že zde máme francouzštinu, eh, němčinu, italštinu, angličtinu, tánštinu, řečtinu, španělštinu, portugalštinu, češtinu, eh, řečtinu, maďarštinu a eh, litoš, lit, lit, lotištinu, zbytek je k dispozici po internetu. Jako třetí bod máme výměnu názorů s komisařem Gintrem Oettingerem, který je komisař pro digitální ekonomii a společnost. Pane komisaři, vítejte, vítejte na vašem prvním eh, zasedání zde po Eh, vašem úvodním slyšení. Chtěla bych připomenout, že to bylo společné slyšení a po společném slyšení eh, jsme hlasovali ve prospěch toho, aby se pan Ettinger komisařem opravdu zdal. A pane Ettingere, dala bych vám slovo na 10 minut a potom přejdeme k prvnímu kolu otázek a odpovědí a potom po vašich odpovědích bude následovat druhé kolo. Ale Dříve než vám dám slovo, pane Tingere, chtěla bych říct si pár slov k tématům, která jsou pro náš parlamentní výbor důležitá. Už jsme o tom hovořili na slyšení a chtěla bych jenom připomenout tedy, že teď máme komisaře, který má na starosti audiovizuální politiku na DG Connect DG Connect je vám k dispozici a budeme se zaměřovat na globální záležitosti. Konkrétně by nás zajímalo, jaké jsou vaše návrhy a jaký je harmonogram změn směrnic v audiovizuálním sektoru. Jde o revizi směrnice týkající se audiovizuálních služeb tím jsme se seznámili v pracovním programu, na který přijde řada až kon, před koncem roku 2016. A komise chtěla trošku zrychlit krok vzhledem ke konvergenci, ke které dochází k audiovizuálnímu sektoru, je to palčivý, palčivé téma. Uh, a další věc, a zase je to jenom takové naznačení e, tématu, e, jde o digitální Evropu. Hovořil o tom pan komisař Navračič. E, vlastně je to téma, které se objevuje v několika tématech a zajímal by mě, jak se tato spolupráce realizuje a jaký je rozpočet. A třetí téma, kolegové určitě budou hovořit o tom podrobněji, jde o práva duševního vlastnictví, o tedy e, právní záležitosti, zabývá se tím tedy náš právní výbor, ale zajímá nás to, i e, z pozice našeho výboru pro kulturu. A dále bych chtěla přidat další dvě, tři témata. Jednak digitalizaci programu Europeana, to je záležitost, o které jsme už hovořili opakovaně, protože tento program by skutečně se měl stát evropským programem a Eh, potom DG Connect a kompetence, které vycházejí z DG.com, protože je pozorovací středisko pro audiovizuální média a také Euronews. Euroniovi se moc dobře nedaří. A dále vzdělávání. K tomuto tématu bych chtěla říci, že nás velmi potěšilo, že vzdělávání je jednou z priorit plánu strategických investic, které předložil předseda komise pan Juncker. A doufáme, že se opravdu podaří pokrýt všechno, co se týká satelitních přenosů i Eh, nových eh, komunikací, pokud jde o školy a tak dále. Takže tedy to jsem chtěla říci a nyní bych byla ráda, kdyby se nás informoval, eh, pokud jde o tato témata, více do hloubky a dále odpověděl na otázky. Máte slovo. Já vám. Milá paní předsedkyně, dámy a pánové, Vážení poslanci, děkuji vám za eh, pozvání i za úvod. Já dobře vím, že má úloha v komisi eh, nebo stihuje agendu je jenom jednoho parlamentního výboru, ale vícero. Týká se to i terén, týká se to vás, výboru pro vnitřní trh, právního výboru a proto mám eh, velký zájem na tom, abychom eh, naše eh, všechny předvídatelné plány, které se teď v komisi vyvíjejí, sami také odsouhlasili. A chtěl bych vám přislíbit, že náš kabinet s vámi bude jednat vždycky transparentně a i nehotové analýzy, studie a podklady, návrhy které se eh, v komisi eh, zpracovávají nebo se zpracovávají jménem a eh, komise, budete mít k dispozici, abyste se s nimi mohli obeznámit. Chtěli bychom dokončit digitální vnitřní trh. Evropa je společenstvím hodnot, Je to eh, měnová unie a je to vnitřní trh. Vnitřní trh, eh, na kterém eh, budou textilie, stroje, bankovní služby a tak dále. Tak to bylo plánované, ale zatím se nám to nepodařilo dokončit pro digitální trh. Zatím máme 28 digitalizovaných standardizovaných trhů. A proto vnímáme s obavami, jak ve Spojených státech, Jižní Koreji, v Indii, v Číně, mají technologický náskok a vytvářejí eh, více pracovních míst. A ehm, proto chceme něco udělat s tím. Chceme digitální unii. V květnu kolega Ansip s mým přispěním a, a přispěním dalších kolegů předloží naši strategii pro digitální vnitřní trh. Už teď e, víme, že e, se bude skládat z nadcházejících e, milníků pro 2015-2016 za prvé. Základní nařízení pro ochranu osobních údajů. Jsme optimisté a věříme tedy, že na radě je velká, dobrá, velmi dobrá šance ještě před koncem roku 2015 dospět eh, k schodě na eh, základním nařízení pro ochraně osobních údajů, který, eh, které komise předložila už v 2012, která se, které se nějak ofenzivně neprojednávalo na radě od té doby. Ale máme teď eh, představu, že by to mohlo ještě vstoupit v platnost tedy do konce roku. Potom je tady um, směrnice o jednotném metrokolonikačním trhu. V parlamentu eh, v květnu se projednávala a konkrétně se o ní hlasovalo. Já jsem po dlouhém zasedání s ministry optimistický, že lotyšskému předsednictví se ještě v únoru nebo v březnu podaří dostat mandát a mohou, eh, budou tedy moci začít vyjednávání s parlamentem. Jsou tam citlivé otázky, jako je například eh, definice sítivé neutrality, časový harmonogram pro eh, realizaci nařízení o roamingu a o koordinaci kmitočtového spektra a jeho harmonizaci silnější než do posud. Jenom mimochodem, eh, směrnice o síťových informačních systémech je eh, na dobré cestě eh, radou. To by byla první platforma pro evropskou daňovou bezpečnost. A ke schválení by mělo dojít ještě do letošního léta. Největší výzvu vidím u autorského práva. Víte, že evropské autorské právo je složeno z různých směrnic a spousta z toho pochází z roku 2001. Eh, to byl ještě analogový svět. Proto eh, eh, máme takovou žádost předložit legislativní návrh v létě na moderní digitální autorské právo. Studie právní analýzy, znalecká dobrozdání už máme k dispozici. Příští týden eh, budu absolvovat celou řadu kulatých stolů eh, a eh, vyplním tak přání na dialog z různých stran. A nám jde o takovou vyváženou rovnováhu vlastně všech těch, kteří jsou v tom hodnotovém řetězci zapojeni. Jsou tam ti, kteří přicházejí s duševním vlastnictvím, autoři scénářů, režiséři, tvůrci eh, scénářů, hudebníci samotní, novináři, kteří píší eh, články do časopisu a, a dělají se na to rešerše, dokumentují. Potom jsou tady vydavatelé a předavatelé toho duševního vlastnictví. A potom je tady eh, očekávání síťové komunity, uživatelů, aby se eh, dostali eh, prakticky ke všemu, co je digitálně k dispozici. A potom je tady ta otázka tedy, jestli eh, věda, jestli veřejné knihovny mají obstarávat ta přístupová práva a, za jaké hodnoty. Intelektuální práce, duševní vlastnictví, pokud už nebude mít žádnou cenu na trhu, tak vymřou jeho autoři. Potom Schiller a Shakespeare bude poslední a na co se bude muset omezit, protože žádná mladá nová generace nebude přicházet eh, s ničím novým, protože se s tím nebude dát eh, zajistit živobytí. letě nebo na podzim chceme předložit eh, svůj eh, návrh, eh, podle kterého článek po článku bychom rádi s vámi jednali o té rovnováze, kterou je třeba nalézt. Paralelně je tady celá řada národních zákonů, současně současné ve Španělsku například, nebo v Německu. Tady máme právo o, o ochraně duševních výkonů, a, ale když se to eh, chrání nacionálně, tak to vychází na prázdno. Protože podnikatele eh, v kybernetickém prostoru, jako Facebook nebo Google, nepřijímají národní pravidla a, a eh, jenom evropská úprava na evropském vnitřním trhu s příslušnými hospodářsko-soutěžními opatřeními budou mít takovou autoritu, aby eh, jim věnovali pozornost. Potom jste tady eh, zmínili eh, téma směrnice o audiovizuálních službách. Já vám můžu říct, že tady máme velké ambice a znám vaše očekávání znám také očekávání eh, řady angažovaných poslanců. V tomto roce eh, proběhneme, eh, tako, provedeme takové přeskoumání této směrnice a chtěli bychom toto přeskoumání ukončit do konce roku 2015. Pracovní program komise možná nebyl dostatečně ambiciozně sformulován. Nejde o to, abychom eh, to dokončili v roce 2016, eh, vůbec ne, v roce 2015. A hned potom se vás zeptat, setkat se s vámi, a zeptat se vás, jestli chcete uh, novelizaci. Podle uh, mých předběžných odhadů je třeba tady reformovat, je třeba uh, reformovat audiovizi a potom bychom měli tedy ambici nejpozději v první polovině, pokud to půjde v první čtvrtině roku 2016, navrhnout reformu ze strany komise s cílem, aby v roce 2016 proběhla debata v parlamentu a na radě, respektive mohla začít já tady eh, rozhodně nehraju o čas, ani to eh, nezdržuji. Jde mi o to, aby v roce 2015 to bylo jasné a v roce 2016 byl eh, předložen reformní návrh a mohli jsme o něm jednat. Potom jsou tady témata našich kulturních zdrojů a jejich digitalizace. jejich transformace do digitálního světa. To je už nechtělý úmysl a, a navzdory omezeným zdrojům. Víte dobře, že ta digitální komponenta v Digital Europe byla téměř neúctivě zkrácena z 9 miliard eur na jednu. Přesto budu dělat všechno pro to, aby prostřednictvím našich investičních fondů přes Connecting Europe a další rozpočtové prostředky bylo ve členských státech i v obcích dost prostředků na náš cíl digitálně zajistit naši minulost. Potom jste zmínili Junckerův plán a to bude poslední krok pro tuto chvíli. Tam teď eh, máme eh, dvě, dvě klíčová témata a já jsem rád, že Jean-Claude Juncker a také celá komise jako parlament jsme pro digitální investice. Myslím si, že to je priorita. Myslím si, že z Junckerovou plánu by se neměly platit jenom silnice a koleje, ale také digitální infrastruktura Proběhla celá eh, řada investičních konferencí se členskými státy, s eh, komunálními svazy, s výborem regionů a se zástupci telekomunikačního průmyslu i finančního odvětví o otázce, co udělat, abychom plošně, eh, zejména na venkově, rychleji, než jsme zatím plánovali, zavedli optická vlákna a celou tu infrastrukturu a celé to eh, bylo profinancovatelné. A za druhé je tady téma vzdělání, kvalifikací. Myslím, že nepotřebujeme jenom 150 tisíc nových IT specialistů na evropském trhu každý rok. To je věc eh, vzdělávání eh, členských států, v členských státech ale s ženskými státy, s jejich ministry bych eh, chtěl probrat eh, časové plány tak, aby eh, bylo dost kvalifikovaných akademiků v sektoru informatiky, v digitálním sektoru. A tady nám jde o, o každého člověka. Potřebujeme digitální kvalifikaci pro každého evropského občana. sociálně slabé, pro nezaměstnané. A přemýšlíme o programu kuponovém, či takové kupóny z evropského rozpočtu, z Junckerova plánu, tak, aby mohli navštěvovat programy dalšího vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí, e, které budou z hospodářské komory, a komerční e, subjekty, e, v univerzity, školy a, a aby tak vytvořili takovou zlatou eh, cílu, protože jim by jinak ani nenapadlo, aby eh, se nějak digitálně kvalifikovali ve svém volném čase a tím získali základní kompetenci a využili ji potom buď u pokladny v supermarketu nebo v, při nakupování online nebo v odborném, tedy v profesionálním obchodě nebo v eh, průmyslu v, při, při používání internetu věcí. Prostě eh, potřebujeme eh, podpořit kvalifikovanost našeho obyvatelstva v oblasti používání informačních a komunikačních technologií, hardwareu i eh, softwaru a digitálních aplikací. Čili eh, tolik moje prvotní reakce na vaše otázky a můj kabinet je také připraven vám předložit materiály, čísla, fakta, podrobnosti ohledně toho, co připravujeme a vás zajímá. Commissioner, eh, scusate, desidero informare che noi abbiamo praticamente un'ora. Já vás budu eh, informovat pouze o tom, že máme vlastně ještě hodinu čas do pěti, takže pan Libačka. Bardzo dziękuję. Pani komisar. Děkuji. Uh pane komisaři, mám dvě otázky. Hovořil jste o tom, že je nezbytné eh, revidovat směrnici o audiovizuálních službách. Eh, předpokládáte také, že v důsledku této eh, revize podstatně více se usnadní studium v zahraničí za použití audiovizuální techniky. A myslíte, že tato směrnice by měla do značně eh, vyššího stupně eh, přispět k eh, rychlé spolupráci mezi vědci. A věc druhá, mohl byste nám říci tedy, co se připravuje v v rámci eh, připravované smlouvy TTIP, pokud jde o digitální oblast a pokud jde o autorské právo, právo eh, příjemců eh, děl a také v oblasti digitalizace kulturního dědictví, hm, dědictví v muzeích, knihovnách a tak dále. Adesso il collega Liuer, sapendo sono già 13 iscritti a parlare, quindi dividiamo in due blocchi le richieste, prego. Paní Lure, otázky ve dvou kolech, prosím. Thank you, uh, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte tady, pane komisaři. Pokud komise uvažuje o zrušení geoblokování v Evropské unii, myslíte si, že to bude lepší pro kreativní obsah napříč Evropskou unii? Grazie, kolega e Trupel. Děkuji, pan Trupo. Děkuji, pane eh, Ettingere, eh, za vaše úvodní slovo. Mám čtyři otázky. Patřím těm poslancům, kteří mají velký zájem na nové úpravě eh, směrnice o audiovizuálních službách. Myslím si, že už není aktuální a zejména se domnívám, že eh, deform, definice platform a regulace platform musí být vytvořena nově. A proto jsem se také chtěla zeptat, jestli to také myslíte. Za druhé bych se chtěla zeptat, jakou defici, eh, definici síťové neutrality máte. A potom jste hovořil o eh, tady o Google. Jak se stavíte, nebo jak si to přesně představujete, tu úpravu? A potom, eh, jak si představujete financování euro netu? Eh, grazie, eh, kolega. Mnohokrát děkuji. Pane Adinusi, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jedna věc, která nám není jasná. Vztah spolupráce mezi komisaři a jejich zástupci v případě, kde dochází k překrývání pravomocí. To je jedna otázka, v které nemáme jasno. Zároveň by mě zajímala otázka duševního vlastnictví. A tady bych rozdělila otázku na směrnici audiovizuálních služeb. E, říkáte, že bude provedeno hodnocení. Co konkrétně bude provedeno obsahově? Dále, co hodlá činit dalšího komise v tomto ohledu? Za druhé, jakožto zástupce Jižního státu bych chtěla vědět, jestli se Evropská komise zamýšlí nad ochranou malých a středních podniků v oblasti audiovizuální a mediální, protože jsou tady problémy související s krizí a co se týče duševního vlastnictví, k tomu jste se už vyjadřoval. a vypadá to tak, že právní úprava probíhá v několika podobách, takže bych ráda věděla, zdali by mělo dojít k harmonizaci těchto pravidel v, ve státech Evropské unie. Dále, myslíte si, že je v pořádku říkat, že je třeba nejenom respektovat základní lidská práva, ale zdali by měl být i nějaký soudní orgán, který by dohlížel na poskytovatele služeb a nejenom obsahu online. Uh, Víte, to je aktuální téma v Itálii, protože o duševním vlastnictví se mluví z ekonomického hlediska v tom smyslu, že mladí lidé musí být tvůrčí a eh, že by měli eh, získávat i určitou kompenzaci za tvůrčí obsah jak hodláte chránit kulturní aspekty a šíření v případě, dejme tomu, Walta Disneyho, kde máte kulturní produkty, které se transformují do něco zcela nového. Děkuji, kdybyste zkrátili ty dotazy, bylo by to lepší. Pan kolega Maura, děkuji vám. E, pane, přes, paní předsedkyně, děkuji vám, pane Ettingere, za prezentaci. Určitě spolu souhlasíme, že sdělovací eh, prostředky se zabývají taky online digitálními přenosy. Ale každopádně v některých členských státech, jako například ve Španělsku, máme od října minulého roku zákon, který je velmi kontroverzní a, a Eh, jde tam o určité poplatky za sdílení online obsahu, eh, i pokud jde o Google a tak dále. Jaký záměr máte, pokud jde o rozvíjení a popularizaci sdělovacích prostředků a o svobodu sdělovacích prostředků ve světle tohoto zákona a vaší navrhované směrnice? Děkuji vám. Intervento del primo giro alla collega Ferrari. A nyní eh, končíme ten, eh, tu, to první kola paní Trajer. Eh, Děkuji, pane komisaři, že jste uh, nám dnes k dispozici a odpovíte nám na naše otázky. Já mám několik eh, klíčových témat, o některých už se zde mm, mluvilo, ráda bych sešla více o duševním vlastnictví, o teritoriálním principu eh, versus eh, jednotném evropském eh, titulu nároku nebo v určitých aditivních principech. To znamená, že to nemusí být jednotné, ale mohlo by se to skládat kromě teritoriálního uvádění na trh by bylo možné díla Eh, opatřit nějakými digitálními licencemi. Tam bych eh, ráda věděl nějaké podrobnosti větší k eh, stanoviskům komise. Potom zjednocení legislativního rámce, pokud jde o autorské právo na vnitřním trhu. Chce komise předložit směrnici nebo nařízení. Chceme, tak jako jsme to udělali u datové ochrany, mít eh, některé eh, základní principy stanovené v nařízení a některé věci, které by mohou být eh, flexibilněji pojednány ve členských státech, bychom zabalili do nějaké směrnice. Potom téma té typ. Jak se tam vnímá definice audiovizuálních služeb? Patří to do kulturní výjimky, anebo v debatách s americkými partnery audiovizuální sektor je eh, pojímán nějak jinak. Zejména v oblasti kulturní protože audiovizuální eh, odvětví je součást naší <laughs> evropské kultury. To bych eh, tak by byla rád, aby se to tak vnímalo, nebo to bylo případně vyňato. Potom, pokud jde o mediální výchovu, výchovou k mediálním dovednostem, tak to je důležité téma. Ovšem není důležité Eh, vzdělávat jenom uživatele, ale eh, také učitele. Teď kompetence mladých eh, lidí v oblasti digitálních médií. Když se podíváte, že mladí lidé mají daleko větší přehled o digitální technice než o než jejich učitele, takže debata o celospolečenském kontextu používání techniky je tady eh, potom nebo vyjde tak trochu na prázdno, pokud nebudou dostatečně vzdělaní uživatele. Já bych navázala také na to, co říkala paní Triple. Máme eh, značně zkrácené eh, prostředky, zejména v Collecting Europe i v dalších oblastech. Abyste sám říkal, že se budete zasazovat o to, aby eh, téma eh, ta Euronews a Europeana se dále, eh, dále podporovala, tato témata. Potom tady máme také Euronet+, Plus. to je systém, který byl vystavěn, aby umožnil ehm, evropské spravodajství prostřednictvím rozhlasu, tak aby se to dostalo k širokému publiku. V roce 2015 jsme to zvládli, to dostat znovu tedy do rozpočtu jak eh, pro rok 2016 a pro další eh, roky eh, se ale ty prostředky zajistí dále. Potřebujeme na to vaši podporu. No. A questo punto a lei la parola, signor commissario, per un primo giro di risposte. Grazie. A slovo má pan komisař. Odpovězte prosím na otázky, které byly položeny, bylo jich mnoho. Komise má jasné očekávání na základě eh, toho, co se děje ve členských státech a, a na radě. My musíme tedy stanovat určité priority, snažíme se eh, vlastně přicházet s méně iniciativami a snažíme se a, eh, hledat jednodušší a, úpravy řešení. Směrnice o audiovizuálních službách na jednu stranu se teď bude přeskoumávat Eh, toho pohledu, eh, kde jsou nedostatky, kde je třeba eh, reformovat, jak se změnil trh a technika. A za druhé, podle toho kritéria, kde to je příliš složité, příliš byrokratické. Kde je možné je zjednodušit, ale řeknu vám rovnou, podle svého velmi povšechného vyhodnocení stavu, myslím, že potřebujeme ehm, reformu. Letos budeme dělat tedy tu komplexní revizi a předpokládám, že dojdeme eh, k tomuto, takovému to závěru a příští roku předložíme návrhy eh, reformy. Vím, že ARD, CDF soukromým poskytovatelům eh, televize a rozhlasu vlastně, vlastně s, těmi já jsem, s tím já jsem v k kontaktu a myslím si, že bychom měli pracovat daleko rychleji. Ono to jde. Ono, když například u té směrnice eh, v, přijde eh, komise s eh, návrhy na začátku příštího roku, tak parlament nepotřebuje tři roky na to, aby o tom rozhodl. Ani rada. V digitálním sektoru technické změny jsou tak masivní, že za rok nebo za rok a půl musíme eh, už eh, mít, eh, musí už být právně účinné. Protože pak zase přijde nějaká další změna podmíněná technologicky a tedy situací na trhu. K tomuto sektoru vám také můžu říci, že chceme realizovat výzkumné projekty. Máme dost prostředků na trhu. Digitální projekty Eh, můžeme tedy financovat i v oblasti audiovizuálních služeb. A týká se to eh, veřejnoprávních i soukromoprávních eh, poskytovatelů rozhlasových, televizních a dalších služeb. Digitální sektor do posud nebyl při vyjednávání o typu nějak zásadním tématem. Já si myslím, že oblast ochrany údajů, a tedy toho bezpečného útočiště, je velice důležitá. Musíme e, navzájem respektovat e, svou úpravu ochrany údajů, ale e, film, televize, média, vzdělávání, knihovny, tam nikde nevidím žádnou prioritu pro vyjednávání. Ani na to neexistuje žádný mandát. A můžu vám přislíbit, že tohle je oblast, kde nejde jenom eh, o hospodářství, o trh, ale o kulturu, kde je určitá eh, veřejnoprávní úloha, tak tam naše kultura zůstane nezměněná a mm, prostřednictvím sjednocování obou, sjednocení eh, obou trhu se nedostane ekonomicky pod tlak. U síťové neutrality tam máme celou řadu definičních návrhů eh, různé členské státy. To předložili eh, komisi. Máme tady eh, formulace z parlamentu. A teď jde o to, aby to vyjednávání mezi parlamentem a radou už začala. A já bych rád, aby rada ještě za lotyšského předsednictví udělala mandát tedy k vyjednávání ještě před Velikonocemi. Ta témata eh, eh, jsou, myslím, v Lotyšsku v dobrých rukou a eh, Lucemburčané se k tomu připojí stejně vysoce kompetentně. A nalezneme takovou formulaci k síťové neutralitě, která nám pomůže vyhnout se diskriminaci, zajistí určitý kvalitativní standard a potom tady bude otázka, jaké odchylky budou moci eh, být přípustné. Jde jenom o veřejnoprávní zájmy nebo jde také o eh, speciální zájmy, kde jsem velmi zdrženlivý? Otázky, jako je veřejná bezpečnost nebo ochrana před katastrofami, tak tam eh, se k tomu stavíme všichni společně, všichni stejně. Ale Otázkou je, kdy mohou eh, být eh, soukromí poskytovatelé nebo mohou jednat tedy ve veřejném eh, zájmu. Speciální zájmy, jinak k tomu se stavím zdrženlivě. Potom jste zde hovořili o určité odvodu pro Google. Já tady nemám pevné rozhodnutí. Tady je otázkou, je otázkou, jak dosáhneme toho, aby platformy jako Google dodržovaly autorské právo. když si myslíme, že to je nezbytné. Tady je otázka eh, našich eh, novin a časopisů. Potřebujeme zítra ještě v eh, noviny? Otázka. No, v místní noviny, regionální noviny, hospodářské noviny, kulturní noviny. Je jasné, že potřebujeme ten obsah, a ne ten papír. Já si pořád ještě rád čtu uh, um, papírové noviny, ale můj syn uh, si čte noviny na papíře. I uh, sportovní noviny. A jasné, že až uh, klesnou dramaticky uh, počty předplatitelů novin, na mladá generace si nepředplácí. Až už nebudou uh, se noviny předávat na kioscích, když uh, tak, to, tak se to celé přejde, eh, přesune online. A takže můžeme to, eh, se s tím buď smířit, nebo eh, ano, musíme reagovat. Za pět let už by bylo pozdě. Takže musíme se uvaž, zabývat nad tím, jak novinářům a vydavatelům můžeme nabídnout stabilní situaci. A jestli a, takový a, odvod za nástroj by byl vhodný a otázkou je, jak to dodržovat jenom, nejenom uvnitř Evropské unie, ale i, unie, ale i mimo ní. V Německu e, ten e, zákon o ochraně e, duševních výkonů nemá ten správný dopad. Možná, že Google přijme jenom evropský instrument. A potom tady máme pravohospodářské soutěže a bude muset jasně přijímat eh, opatření eh, eh, žaloby a, a pokuty za porušování evropského autorského práva. Paní Ben, vy máte pravdu, že naši učitelé, kvalifikovaní učitelé, musí se vzdělávat, protože 14 lidí uživatelé jsou teď mnohem lepší na tom eh, v používání eh, aplikací. Pasivní eh, kompetence jsou velmi vysoké, ale prakticky nikdo z nich se nestává informatikem. Ti vysoce vzdělaní mladí lidé, kteří na tabletu a iPhoneu se umí pohybovat daleko líp než my, musíme také naznačit, že je vhodné stát se informatikem používat to všechno, ale eh, přesto studovat eh, ekonomii nebo právo. Prostě potřebujeme víc informatiků. Prostě chybí eh, nám spousta lidí a tak, abychom mohli v ty aplikace vytvářet stejně dobře, jako je vytváří někde jinde ve světě, kde jsou lepší než my. Potom Euronet a Euronews. Jsem přesvědčen o tom, že ať to eh, půjde kdekoliv, eh, musíme vytvořit evropské eh, hodnotové společenství, protože nemáme mm, jednotné jazykové hranice. A proto tito poskytovatelé služeb v zásadě by měly být celoevropští a jsou eh, takovým prvním eh, stavebním kamenem eh, evropské mediální veřejnosti. Já teď půjdu také odsud na přednášku k Euronetu. A jde o to, aby jde o to, aby v řadě evropských regionů něco takového měli k dispozici a tím také eh, práci vás, evropských institucí, mohli eh, jednotně komunikovat napříč hranicemi. Já vám budu rád pomáhat. Její kolegyně Georgievě. Eh. Jde o to, abychom ta pravidla co nejvíce sjednotili vzhledem k rostoucí potřebě těch evropských předřeničních médií. Ptali jste se, eh, jak eh, to eh, funguje mezi kolegou Ancitem a mnou. Já bych řekl velmi dobře. No to jde vždycky. Když jsou lidé schopni spolupracovat a jsou k tomu ochotní, tak to jde. S oběma generálními ředitelstvími DG Connect pro evropské digitální právo a DG Digit pro vnitřní komunikaci, zpracování dat a ukládání. A máme ehm, pravidelná týdenní zasedání a zpracováváme, a hovoříme tam o zpracovávání ehm, legislativních návrhů, sdělení, not a za to já zodpovídám. A tím se také eh, dotýkám práce jiných eh, kolegů eh, komisařů, například justiční práce komise práce v oblasti eh, vnitřního trhu nebo eh, eh, průmysl pro tak komisařka pro průmysl. Tam jde o to, aby mezi mými pracovními návrhy a tím, o čem uvažují další komisaři, nebyly v rozpory, aby to, bylo, aby to fungovalo jako jeden celek a na, za, za to zodpovídá komisař Ansip. Zítra například Máme dvě zasedání, kde eh, pan, pozval pan komisař Ansip, komisaře odpovědá za digitální eh, jednotný trh a těch je 7-8. A já hlavně zodpovídám eh, za TSM a autorské právo, a jsme zítra. A ostatní se toho účastní a budou vyhodnocovat ty věci z hlediska práva z hlediska ústavy, eh, z hlediska trhu. To všechno eh, ANSIP eh, schrne a potom se obrací na jednotlivé komisaře zase. Nicméně jasně ukazuje, kde jsou hlavní zásady a očekávání dalších kolegů. U v autorského práva jsem jak pro nařízení, tak pro směrnici. Jde o to, jak půjdeme hluboko. Čím půjdeme hlouběji, tak eh, tím více to bude chtít eh, směrnici. Pokud jsme jenom některá základní práva, která bude vhodná pro členské státy, tak to bude chtít nařízení, prostě, které bude eh, zcela závazné, závazným tedy nástrojem evropského práva. A potom právní instance a regulátoři. Na digitálním vnitřním trhu bychom měli ideálně jednoho regulátora, eh, jeden předpis a jednu právní instanci. Ale pokud je o europeizaci naší digitální eh, politiky a eh, členské státy chtějí hodně spolupracovat, pokud jde o hm, hmotné právo, ale ale určitě nevzdají na evropskou úroveň v regulaci. Proto se omezují na lepší moderování, například u Berku to jsou ti národní regulátoři, můžu eh, to srovnávat eh, se svou bývalou eh, se svou bývalou působností v energetice. Tam Acer, tam je mnohem více harmonizovaná regulace. Zatímco Berek, tam je víc než 30 kompetentních regulátorů. Ale to celé je eh, taková eh, kavárenská debata s málo kompetencemi. Proto chci, aby Berek dostal v nacházejících směrnicích eh, posílené pravomoci a tím se učinil takový krok k europeizace, k europeizaci té regulace. Děkuji. molte grazie, komisario. Allora, noi abbiamo... Děkuji vám mnohokrát. A nyní se hlásí o slovo osm kolegů. Žádala bych vás, abyste nehovořili příliš dlouho. Eh, hovořte jenom minutu, minutu a půl, protože eh, máme jenom eh, zhruba půl hodiny. Děkuji, pane komisaři, říká pan Žulo. Eh, že se, se, se ujal eh, této, eh, toho, té, toho, této, tohoto úkolu velmi odhodlaně. Mám otázky Eh, k, autorskému, eh, k autorským právům. Jsem francouz, se zajímá mě to velmi. Hovoříte o tom, že se tyto věci musí přepracovat, že je třeba, abychom měli jenom jedno, eh, jeden, jedno, jeden legislativní text. A když to tak bude, představujete si, že třeba francouzské právo bude vzato jako základ a že to bude přijatelné a že to bude moci skloubit se vším. Takže jde o to, aby došlo ke spravedlivému odměňování eh, všech tvůrců podle toho, jak eh, to eh, mají, používají francouzi. Digitální svět, digitalizace, je to velká úloha pro všechny i pro parlament. A abych, to doko, abych svou řeč dokončil, Evropský parlament se zabývá také novými směrnicemi a jak se můžeme zaměřit na témat na témata ochrany kreativity v Evropě a vytváření nových technologií se zaměřením na to, co v budoucnosti může přijít. Na jedné straně tady máme dědictví a na druhé straně máme právní otázky, protože v těch právních otázkách musíme přejít k jednotnému právnickému výkladu. Mnohokrát vám děkuji a přeji hodně sil. Děkuji, pan Gramatikakis. Ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem eh, velmi rád, že jsem slyšel to, co říkal pan komisař. Jsem velmi rád, že tu s námi dnes je a navíc eh, se zmínil o velmi jasném harmonografu. Bylo to velmi užitečné. Mám otázky, která se, které se týkají eh, autorských práv Pane komisaři, myslím si, že se zde střetávají uživatelé a tvůrci a že jde o technické záležitosti, protože každý tvůrce chce mít co největší zisk ze svého díla, ale vy jste se zde zmiňoval o obtížích, které zde jsou a Hovořil jste o dosažení jisté rovnováhy mezi těmito různými faktory tvůrcem, poskytovatelem služeb, eh, eh, eh, tím, kdo publikuje, uživatelem a tak dále. Každý zde hraje určitou roli. Jak se vám daří a podaří vytvořit tuto rovnováhu. A mohl byste trochu objasnit roli zprostředkovatelů v tomto? Děkuji. Eh, pan Kťučuk. Eh, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji vám eh, také. hovořil jste o men, mnoha důležitých věcech, ale chci se vrátit k tomu, že podle statistických dat zhruba 700 tisíc lidí v oblasti informačních a komunikačních technologií bylo přenášeno eh, nebo přišlo o práci. Takže vlastně ztrácíme eh, vědomosti a přitom chceme vytvářet eh, trh vědomostí. Takže jaká, jaké další kroky učiní komise proto, aby se vyrovnala ta mezera, ke které zde dochází? Kolega Michel? Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Děkuji, pane komisaři. Minulý týden jsme na našem výboru eh, projednávali eh, zprávu z vlastní iniciativy eh, Bogdana Venty k filmu v digitálním věku. A v sdělení komise se konstatuje, že 1,5 evropského filmového dědictví je zatím pouze digitalizováno. Já bych se chtěl zeptat na zjednodušení získávání autorských práv k tomuto, protože tady eh, bychom mohli zredukovat čas i náklady. Všichni se shodneme na eh, důležitosti archivování eh, filmového dějství, tak aby to bylo všechno živé. a to, to může ta evropská veřejnost, o které jste hovořil, požadovat. A já se vás ptám konkrétně, jak z pohledu komise může eh, proběhnout zjednodušení eh, tedy nabývání práva a také, jak může velmi konkrétně eh, vypadat úprava evropská práva, mm, evropského autorského práva tady. Nejenom, že potřebujeme nižší transakční náklady k zajištění těch práv, ale také harmonizaci autorského práva pro aktuální filmovou a kulturní produkci a její šíření. I kolega Benta, prego, appena Děkuji mnohokrát. Pan Venter. Děkuji, eh, pane, eh, paní předsedkyně, eh, pane komisaře. děkuji vám za vaše prognozy a plány pro budoucnost a za dobré odpovědi, ale jak dobře víme, už 87% kinosálu má digitální vybavení a, už jenom nějakých 300 kin v Evropě zbývá digitalizovat, zejména v zemích jako je eh, Rumunsko i Německo nebo Itálie. Jsou to většinou eh, malá nezávislá kina v malých obcích nebo někde na okraji velkých měst, která jsou často eh, jedinou příležitostí mm, k kontaktu s kulturou nebo evropským filmem vybavení eh, digitálním zařízením, ale bohužel v těchto kinech překračuje jejich finanční možnosti. Proto se chci eh, zeptat, jestli komise v eh, programu Media nebo z jiných fondů chce přispět dodatečně ještě k dokončení tohoto procesu digitalizace a jaké máte plány na záchranu těchto ne možná velkých kin eh, před eh, tím, aby byla zavřena. Kolega eh, Zradnojevský. Děkuji, kolega Zradnojevský. Paní předsedničonca. Paní předsedkyně, eh, pane komisaři, já vám blahopřeji k vašim ambiciozním plánům. Rok 2015 by měl být opravdu těžký a držíme palce. Mám tři otázky. Za prvé, Eh, rychlost eh, legislativní činnosti. Situace je taková, že technologie je pořád o krok napřed před legislativou. Sledujete eh, rozvoj projekte, projektů, které souvisejí s Galilem, systémem Koperníku, s systémem pozemním a i satelitárním, který se má dokončit v roce 2020, abychom snížili tu vzdálenost mezi legislativou a technikou. A potom druhá věc, Ehm, tady bych vám připomněl odpověď, kod, ehm, no, připomněl otázku ehm, kolegyně Verhoeven. Důležitý je pro nás TTIP. O co se budete snažit TTIPu? Jaké výluky, jaké věci tam v tom naopak měly být? To je opravdu aktuální otázka. Potom třetí věc. Víme, jak důležité věci jsou, důležité jsou pro mladé lidi náklady na roaming. Říkal jste, že to bude Eh, druhý bod eh, vašich předsevzetí na rok 2015. Eh, jak moc jste optimistou? Co je tady ještě možné získat, abychom opravdu minimalizovali rupinkové poplatky? A potom samozřejmě držím palce k naplnění vašich ambiciozních cílů na rok 2015. Děkuji. Grazie, kolega Zrojevský. Ora la Julie Ward. Prego. Um, thank you very much, Commissioner. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Je to nesmírně složité téma, ale já mám takovou filozofickou, ale zároveň závažnou otázku, protože vy jste komisař pro digitální ekonomiku a společnost a zajímalo by mě, jak by vypadalo toto portfolio, kdybychom zvrátili slovosled, kdybyste byl komisařem pro společnost a digitální ekonomiku. Já slýchávám hodně o trzích, kulturním sektoru, o různých technických aspektech nařízení a pravidel. Nicméně o ledech a společnosti až tolik ne. Krom, dejme tomu, bezpečnosti a ochrany spotřebitelů. Hm, takže to portfolio společností v názvu se mi zdá, jako kdyby to byl chudý příbuzný. A o, v rámci kulturního sektoru mluvíte o minulosti, o ochrany kultury. Namísto toho, abychom vytvářeli, tvořili, experimentovali a podobně. Je možné tedy vyvážit vaše portfolio tak, aby bylo příznivěji nakloněno společnosti? Děkuji za tuto otázku, Julie. A nyní náš kolega Krasnodelsky. Děkuji, paní předsedkyně. Problém spočívá v tom, že polská jména a se tady eh, všechna eh, navzájem podobají a vám není úplně jasné, o koho jde. Je to těžký jazyk, ale moc pěkný, takže Vyzývám vás, abyste se učili polsky, proto tady eh, taky systematicky mluvit. Eh, eh, nebudu s panem komisařem mluvit německy ani anglicky, ale budu mluvit polsky. Chtěl jsem říct dvě věci. Nejdříve takovou obecnou, obecné zamyšlení a potom konkrétní věc. Nedávno proběhlo v evropských médiích, že ve Finsku už se nebude učit eh, ruční psaní. Že už se akorát budou učit eh, psát na klávesnici. To je jeden eh, z mnoha příkladů, že rozvoj digitálního trhu i internetu, stejně tak jako každý technologický postup, přináší určitou ztrátu některých dovedností Navíc víme z eh, práce sociologů a filozofů kultury, že digitalizace nemá vždycky pozitivní dopady na kulturu. Vede ke snížení kulturnosti. Podívejte se na to, co se děje u nás na internetových fórech. To vede k eh, zásadnímu snížení eh, úrovně veřejné debaty. Čili bych se rád zeptal, jestli eh, vy, když odpovídáte za tento trh, nevnímáte určitou eh, potřebu eh, chránit takové mm, evropské kulturní dědictví, jako je tradiční kniha, kterou nic nezastoupí. Nebo klasická forma Eh, univerzitní přednášky, kterou žádné audiovizuální prostředky, já jsem 30 let učil na univerzitě, žádné prostředky nenastoupí. A jiné typy dovedností, které bychom měli zachovat, stejně tak jako učitelé by měli eh, se naučit eh, obsluhu internetu, tak se o tom hovořilo s takovým nadšením, Neměli bychom eh, mm, si uvědomovat, že takovéto eh, dovednosti jako psaní nebo čtení v tradiční formě jestli udržení něco takového, co Evropané eh, obdivují v Německu, jako jako kvalitní tisk typu eh, Frankfurter Allgemeine nebo Süddeutsche Zeitung, že prostě jestli to nestojí za udržení. Čili eh, měli bychom poukazovat na eh, hranice digitalizace. No tak bych byl rád, co si o tom myslíte, věděl. A potom konkrétní věc. Vy jste tady mluvil o, o různých formách europeizace evropského autorského práva. Dostáváme signály z různých oblastí, které mm, spravují kolektivní mm, práva, které tedy eh, různé obavy k oslabení autorského práva na úrovni eh, národních zemí. Lidé se bojí, že europeizace autorského práva povede k určité koncentrace, k určitým monopolům kromě eh, amerického Google tady budou, bude evropský třeba, eh, bude tady eh, jedno vydavatelství, které, nebo několik subjektů skoupí všechna autorská práva. A to, co pro nás je velmi důležité, tedy udržování té kulturní rozmanitosti, bude ohrožené. A já bych se chtěl zeptat, jestli se nad něčím eh, také eh, zamýšlíte takovým, eh, když pracujete na novými směrnicemi. Tak za prvé ztráta tedy určitých dovedností, které stojí za to zachovat, a za druhé koncentrace a uniformizace může vést také k ztrátě různorodosti. No, intervence, kolega Diakonu. Mulțumesc, doamna Pan Giacono. Do, já sdílím tento názor. Já se také obávám těchto technologických ambicí, které zlikvidují některé tradiční věci. Věci, které jsou zásudné pro kvalitu, tradici. Mluvili jsme o knihách, o papíru a tradici. Když mluvíme o technologiích, tak mluvíme o médiích, spíše než o obsahu. Pochopitelně všichni chceme zajistit, aby ten obsah byl kvalitní a měl evropskou identitu. V tomto kontextu bych se odkázal na nedávné setkání, kdy jste se vyúčastil slyšení. Vaše angažovanost na mě udělala velký dojem. Mluvil jste o síle filmu a filmového plátna. Mluvil jste o tom jako o místě, kde se mladí lidé setkávali. My se snažíme zmodernizovat eh, kina, ale i ve stejném duchu bychom se měli snažit chránit knihy, denní noviny. tomto ohledu bych se rád odkázal na Evropské filmové fórum. Je to jako taková velká bílá velryba. Nevíme přesně, kam se ubírá, jak vypadá, ale chtěl bych vědět, kdy uzříme toto filmové fórum v plné podobě. Děkuji, pane Giacomo. Tak teď se domnívám, že už jsme schromáždili celou řadu dotazů a připomínek. Pane komisaři, máte na reakci 20 minut. Já jsem přesvědčený, že evropský film může mít budoucnost. A že svoji strategii se členskými státy. Musíme to dále optimalizovat. Pro evropský film jako pro kulturní dědictví toho děláme relativně hodně. A k tomu patří podpora filmu v hraji ženských států na evropské úrovni. A patří k tomu také veřejnoprávní vysílání. V řadě členských států máme veřejnoprávní vysílání, které se financuje eh, nejenom eh, z eh, reklamy, ale z poplatku. Máme tady také dlouho tento duální systém. I když ty koncese, koncesionářské poplatky můžou ovlivňovat konkurenci, ale i ten duální systém je zajištění kvality. Myslím, že se nám bude dařit dobře když eh, veřejnoprávní vysílání tele budou také takto vnímat eh, svoji úlohu a nebudou se snažit jenom o sledovanost a bojovat eh, oni s RTL, ale budou se snažit o nárok na kvalitu. Říkali jste tady o určitých obavách ohledně určitých obav z technologií nebezpečí. Ano, to, to tady jsou. Ale myslím si, eh, že techniku nemůžeme zakázat. Můžeme ji eh, utvářet a podřídit určitým pravidlům. Před 8 lety ještě nebyl žádný iPhone. A já bych se vsadil, že revoluce se bude dále urychlovat. Vycházíme z toho, že v nadcházejících pěti letech pokrok eh, techniky eh, a používání eh, aplikací a tak dále bude mít stejný, eh, no, stejné tempo jako v posledních deseti letech. Když se podíváte na to, co se děje v výzkumných laboratořích, hovoříte s mm, zástupci vznikajících podniků, vidíte, jaká je tady obrovská rychlost, obrovská kreativita. A samozřejmě je tady obrovský finanční hospodářský potenciál pro technickou technologickou revoluci. No, je jasné, že rychlost se bude zvyšovat. A je důležité eh, stanovit určité, eh, určitá pravidla, například ochrana mládeže. Máme tady téma audiovizuální směrnice a novelizaci ochrany mládeže. Aby mladí lidé to měli alespoň těžší dostat se k pornografii. ke glorifikaci eh, násilí nebo obsahu s tímto. S těmi nejzločinnějšími obsahy. To by eh, pro mě ochrana mládeže tedy byla určitě eh, důvodem pro novelizaci audiovizuální směrnice. U tabletu Eh, si děláme méně starosti eh, o čtení, ale eh, o psaní ano. Ať už je z papíru nebo v displeje, tak je to zase stejné. Ale je jasné, že písmo, hm, spojité písmo, to, to zásadně zpochybňuje. Psaní na jednu stranu je kulturní statek, proč? Ten, kdož, eh, kdo pis, píše, musí intenzivně myslet. Když píšete dopis, nebo když něco, o něco žádáte písemně, tak musíte uh, myslet uh, důkladněji, než když to uh, ťukáte uh, jedním prstem do tabletu uh, a píšete tam uh, spoustu zkratek a děláte spoustu chyb. Je to takové konzervativní. Proto já bych eh, rozhodně nebyl proto, aby eh, naše školy, nebo bych byl proto, aby naše školy eh, v příští generaci psaní od první třídy vnímaly jako důležitou schopnost mladých lidí a zachovali to. Neměli bychom se to vzdát. On se to možná za 20 let nebude používat, ale i v pracovním procesu to vidím to, co eh, posunete kolegovi napsaného na papíře, hraje eh, velkou eh, roli a ne to, co mu napíšete elektronicky. A když to vnímáte stejně, tak ve členských státech ti, kteří zodpovídají za obsah vzdělávání, za školní povinnost, povinnou školní docházku a tak dále, tak ti to určitě nevzdají. Ano, já se eh, snažím o mm, pojem evropského autorského práva. Otázkou je, jak jít daleko. Dávám příklad. Když nějaký básník nebo hudebník u nás eh, v Pádensku, Württembersku, ze švábských Alp vytvoří eh, nějakou baladu o kráse švábských Alp tak eh, se to asi v Lize nebo v Lisabonu nebude prodávat a nebo eh, zpívat. Takže pokud má regionální eh, rozměr nějaké dílo a není to přeshraniční, ani to nechce získávat jiné zákazníky, tak si myslím, že tady platí subsidiarita. Tady nechceme evropská pravidla zhodnocení, ale omezíme se na a, eh, duchovní díla a duševní díla, která jsou a, eh, a, eh, přeshraniční. Podívejte se přes YouTube, a, si můžete stáhnout prakticky veškerou hudbu a nezaplatíte nic. Dříve tady byla a, gramodeska jako nosič zvuku a to si prodávala. A když například nějaká nebo když se překopíroval magnetofonový pásek, tak eh, to bylo trestné. A přesto se to dělalo, ale trh byl stabilní. U hudby byly nosiče zvuku eh, jistý produkt, prodávalo se to a eh, tvůrce dostával pevný podíl. A otázkou je, jestli to potřebujeme takhle do budoucna potom se musíme obrátit na YouTube a na Google a, a požadovat po nich, aby chtěli něco zastavování. stahování. Aby to dali um, tvůrci hudby, um, mysliteli, básníkovi, um, spisovateli. To je velice důležité. Když nevytvoříme, nepůjdeme touto cestou, nevytvoříme takovou cestu, tak příští generace eh, už eh, nebude tvořit duševně tolik. Tam, kde nebude žádná tržní hodnota, nebude žádný zájem. Altruističtí jsou eh, eh, jenom málo, jenom málo lidí. Uh, lidé se také potřebují plánovat kariéru. Většina prostě přemýšlí egoisticky. Se členskými státy a s s eh, evropským telekomunikačním a informačním průmyslem eh, chceme eh, cílově projednávat otázku vytváření více pracovních míst v oblasti IT, vzdělávání v IT. Kolik bude třeba lidí v roce 2020, 2025 v nejhorším a v nejhorším případě, jaká máme studijní místa a kolik jich ještě potřebujeme. A, v členských států na to musíme dávat eh, důraz. Potřebujeme hospodářství zítřka, to bude potřebovat. To potřebujeme doplňovat. Jak můžou být ty pracovní trhy ještě atraktivnější? A to vám řeknu. Malý in z, Bomba, eh, z Bombaje nejde do Evropy proto, protože není žádný evropský digitální trh musí požádat o 28 licencí, musí eh, dodržovat různá, různá pravidla pro eh, do eh, ochranu údajů. Když jako začínající podnik máte dodržovat takových pravidel, tak máte příliš velké vysoké byrokratické na, na um, klady. To rovnou do USA, tam mají jeden, jeden jazyk, jeden funkční vnitřní trh a jedna pravidla a 230 milionů um, uživatelů. Tohle je věc, která um, může eh, zvýšit atraktivitu IT sektoru, právě ten dokončený vnitřní trh. Potom jste eh, hovořili o rychlosti, eh, o rychlosti. Ano, musíme chtít, abychom, aby se nejednalo tři roky. Podívejte se, Vivian Redding v první polovině eh, roku 2012 předložila základní návrh pro eh, nařízení o ochraně osobních údajů. Tři roky se o tom přetahovalo. Dokud nepřišel uh, Snowden. A do té doby uh, řada členských států nebyla přesvědčena o ochraně um, evropského duševního vlastnictví. Já si myslím, že národní cesta tady není uh, lepší. Já jsem minulý týden na večeři s eh, ministry vnitra se zeptal, kolegové, jste připraveni pro evropeizaci eh, eh, digitální legislativy nebo ne? A v zásadě, když minister zodpovídá za digitální věci a hospodářství, tak vidí, že už jeho hlavní pracoviště není v domácí ministerstvu, ale eh, tady na trialogu eh, v eh, Bruselu. A pokud má dělat tedy své vlastní úkoly, nepůsobí na národní úrovni a na, digitální, na regionální úrovni, ale na evropské úrovni, a pokud o tom bude přesvědčen, tak jsme vyhráli. Ta strategie je nejdůležitější téma, kde je třeba více Evropy. Protože jinak Google nebude mít žádný, nebo Google nebudou mít žádné, eh, žádnou úctu vůči našim 28 eh, různým trhům. TTIP, upřímně řečeno, ten sektor, který se vás dotýká, mě dotýká, film, média, vzdělávání, elektronická kultura, elektronické knihovny. Aby, aby se o tom vůbec vyjednávalo. Protože to není e, žádný trh s e, konkurencí to je otázka veřejného zájmu, eh, zabezpečení základních potřeb našeho obrazu eh, sebe jako lidí. Jsou to věci, které je třeba eh, nechat co nejdále od vyjednávání. A já si myslím, že tady vůbec nejsou žádná témata pro vyjednávání té typu. V tom mandátu se o tom s tím vůbec nepočítá. Roaming. Zpráva Bereku z prosince obsahovala chytrou analýzu Musíme si uvědomit, respektive takhle. Eh, Roaming je nezbytný. Na jednotném vnitřním trhu nemohou být eh, přeshraniční poplatky. Když dneska v eh, Německu jedete z Cách do Garmisch, nebo dovoláte z Cách do Garmisch Partnerkirchen, je to 500 km, ale když voláte do Oipenu v Belgii, je to 30 km, a e, navzdory e, nižším provozním e, nákladům je to podstatně dražší než ten národní segment. Ten vnitřní trh bude důvěryhodný jenom potom, až zmizí roaming, až národní hranice nebudou hrát žádnou roli. Naše nár, oba, ty, tyhle hranice jsou z doby Napoleona, Vídeňského kongresu, Versajské konference a z Jalty po druhé světové válce. Ale e, Napoleon ještě nehdy nepomýšlel na digitální komunikaci. Tehdy měli depeše. Možná měli ještě holuba poštovního. Takže národní e, e, hranice nemají co dočinění s naší digitální ekonomikou. A potom digitální hospodářství a společnost. To, to byl můj nápad. Já jsem na tom trval, protože eh, pokud je o tu digitální stránku, tak v tom vnímám hospodářský faktor a také eh, sociální dopady na nás na všechny s mnoha příležitostmi, možnostmi a nebezpečími. Takže myslím si, že to nejenom technická eh, revoluce, ale také veliká společensko-politická výzva. Je třeba se dále vzdělávat, je třeba varovat před nebezpečími. Nemusí se dávat všechno na síť. U elektronických zpráv na Twitteru, eh, Facebooku, eh, Whatsappu člověk může být trochu obezřetnější a chránit se. Proto jsem eh, toto téma také velice s radostí přijal od pana Junkera. Ano, mě promesso že se brevissimo, ma Eh, pane komisaři, Eh, omlouvám se, eh, pan Morgano mi říká, že eh, má velmi stručný příspěvek, takže máte slovo. Ano, děkuji vám, eh, paní předsedkyně a pane komisaři. Zapsal jsem si to, co jste říkal ve svých příspěvcích o tom, že chcete zrychlit eh, krok, pokud jde o směrnici o audiovizuálních médiích a stejně tak chcete urychlit revizi eh, legislativy týkající se práv duševního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že technologie se velmi rychle vyvíjí a nemůžeme zůstat za ní. A mám následující otázku. Týká se Spojených států. Dojde ke zrychlení? této e, nové směrnice nebo k revizi e, směrnice před nebo po jednání. Jak ty věci e, se dají propojit a dát do souladu, protože je zde určitá nabídka a fakt je, že možná tedy zůstaneme ve slepé uličce Víte velmi dobře, kolik pracovních sil vytvo, vytva, vytvořil kulturní průmysl a tvůrčí úmysl v Evropě. Takže proto kladu tuto otázku a žádám vás, abyste věnoval velký, velkou pozornost pěti milionům Evropanů, kteří pracují v tomto sektoru, který je velmi důležitý i pro eh, evropský hrubý domácí produkt. Můžete odpovědět, prosím? Uh, urychlené projednání znamená uh, povrchní uh, projednání. Uh, nařízení o ochraně dat je z první poloviny roku 2012. V prvních uh, dvou letech se toho udělalo mnohem uh, méně než za poslední půl rok. Teď rada udělala větší pokrok než za dva roky předtím. Potom druhá věc parlamentu eh, jste hovořili o tématu eh, jednotného eh, telekomunikačního trhu a směrnice pro něj ohledně roamingu, síťové neutralice a tak dále. V někdy dubnu, květnu 2014. To, že rada k tomu nevydala ještě mandát, to je prakticky rok později, to není v pořádku. To je zdržování. To se nemůžeme dovolit. Měli bychom, eh, můžeme se o tom hádat, ale už v září tady mohl být mandát rady a už dnes jsme mohli být návrh, návrh nějaké, eh, nějakých kompromisních liní k síťové neutralitě. Prostě eh, tak nedojde k žádnému mandátu k jednávání. Takže mně jde o to pracovat pořádně, ale být ale rychleji u, u těch směrnic o audiovizuálních službách, tak tam vycházím z toho, že do konce e, roku 2015 ukončíme e, e, tu revizi, o přehodnocení a na začátku roku vám předložím, na jaře vám předložím jasný návrh ohledně novelizace, ohledně nových obsahů a poté technické stránce a tržní změně se tedy bude jednat co nejrychleji a ne o dva roky později. Já doufám, že už někdy eh, na konci eh, roku 2016 a začátku roku 2017 bude mít směrnice eh, platnost. Děkuji vám mnohokrát a budu se těšit na shledanou. E mnohokrát vám děkuji, pane komisaři, za to, že jste nám věnoval tolik času. Zvláště si cením, a vy jste o tom mluvil, vašich poznámek té typu, i když jsou to vlastně otázky, které se netýkají celého sektoru. Ale i toho jste se dotkl a také jste se dotkl ochrany dětí a takzvaného bezpečnějšího internetu. K tomu se bude pořádat určitá akce. Doufám, že skutečně proběhne, všichni se na to budeme těšit, takže se budeme těšit na další setkání.